Good afternoon to everybody. Back again all after uh, a green week. Zdravím vás všechny a doufám, že jste všichni bezpeční eh, na, před určitým virem. Začněme tedy mm, pořadem jednání. Nejprve eh, přijetí jednání, pokud nemáme námitky, tak to budeme považovat za přijaté. Pak oznámení předsedy, tak těch je několik. Jednak rozhodnutí koordinátorů z 18. února, to je ve vašich dokumentech, pokud nejsou námitky, tak to bude považováno za přijaté. Jsou nějaké námitky? Ne. Další bod. Um, Mm, bezřeznostní opatření eh, šíření koronaviru COVID-19. Jak víte, parlament přijal některá opatření týkající se šíření koronaviru. Ty, tato opatření eh, se týkají eh, poslanců i personálu, hostů, kteří vstupují na, do budovy Evropského parlamentu. Prosím, seznamte se s příslušnými opatřeními a řiďte se danými instrukcemi. Také, co se týče koronaviru, další úvodní oznámení, oznámení komise, které z 24. února, kdy komise oznámila palíček pomoci na podporu členských zemí a mezinárodnímu úsilí zpomalení šíření tohoto viru. Tento balíček má výši 232 milionů euro, z čehož 30 milionů přijde z mobilizace rezervy na eh, pomoc v nouzi. Žádost o transfer pravděpodobně padne během tohoto týdne. Tento balíček se skládá ze čtyř prvků. Jednak 114 milionů na podporu VHO, především globální připravenosti a globálního re- plánu reakce. 15 milionů pro Afriku na podporu opatření, jako je rychlá diagnóza, epidemiologický dohled. Další projekt je 100 milionů urgentní výzkum týkající se diagnostiky, terapeutika, prevence 90 milionů ze stovky bude z partnerství s farmaceutickým průmyslem. Pak 3 miliony na repatriaci evropských občanů. Um, drželi jsme dopis komisaře Háma se všemi um, informacemi o tomto v této záležitosti. A ano, prosím. Ten dopis bude rozeslán všem. mobil. Co se týče Evropské rady z 20. února, pan Andres. Já mám otázku týkající některých prvků v tomto dopise a především co se týčí eh, VHO části a také eh, soukromé veřejné partnerství s farmaceutickým průmyslem. Zda by bylo možné k tomu dát více informací ze strany komise. Jak to můžeme tedy udělat? Možná ne teď, ale písemné informace. Komise je tady? Tak prosím. My můžeme poskytnout písemné odpovědi, jakmile je dostaneme. Pan, e, udělejme to tedy přes sekretariát, abychom se o to mohli podělit se všemi, dobře? Nějaké další připomínky? Pak bych přešel k bodu 4 Evropská rada 20. února. Ehm, ten rozpočtový newsletter obsahuje ehm, tiskovou zprávu vědnavacího týmu parlamentu k MFF a vyjadřuje naše zklamání nad ehm, nejasným výsledkem tohoto summitu. Eh, zklamáním bylo především dogmatické chování lídrů. Mm, mnozí z nich přitom eh, postupovali velice účetním, eh, postup, se chovali jako účetní spíše, než aby diskutovali důležité politická témata a sledovali národní tématy, tématiku a domácí priority. Ehm, na stole byla řada dokumentů, včetně posledního takzvaného non-paper komise, a nebyly schváleny. Ehm, mm, architektura nebyla koherentní, bohužel Naštěstí tím, že se naštěstí, že tam byla snaha tady dát co nejvíce škrtů a současně další ad hoc e, příspěvky, tak ne, to nevedlo k úspěchu. Toto, tento přístup by nevedl k transformativním morským rozpočtům, který potřebujeme pro zelený díl a na řešení globálních výzev také to nenalezne podporu parlamentu. Já jsem pozval komisaře Hána na další schůzku výboru 18. a 19. března, abychom projednali důvody tohoto, této patové situace a jak dál. Po selhání Evropské rady mm, spuštění nových programů je už de facto spoštěno, i když bude dosaženo dohody v květnu, červnu, což může být také přílišný optimismus. Nemůžeme riskovat eh, ukončení programu 10. prosince, proto parlament vyzývá komisi, aby připravil dále nouzová opatření na ochranu beneficientů. Eh, zatím tedy komise odmítala, aby byl tlak na dohodu. Teď nám ale dochází čas a eh, bylo by ehm, ty zodpovědné, kdyby komise co nejrychleji takový to, to plán eh, prezentovala. To jsme byli svědkem minulý týden, jenom přidává naléhavosti eh, ta situace, protože, jak víte, byl to poměrně obtížný týden, co se týče um, ekonomického vývoje Mm, to jsem slyšel, tak OECD velice um, um, omezuje své výhledy. V souvislosti s MFF je to velice problematické, protože to um, je problém nejenom za těchto ekonomických finančních okolností, ale také to um, Mm, vlastně ohrožuje podstatu naší ekonomiku. Takže nám to dává další argumenty, jak zvýšit tlak, abychom se ve, dohodli v rozumném časovém horizontu. To se, myslím, stalo velice naléhavým. Někdo další k tomu chce něco um, říci? Nyní přejdeme k bodu 3, Ruská investiční banka. Ten návrh byl uh, již projednán 22. ledna. Než začneme hlasovat, tak um, chci říci, že dokument 157 mm, byl stažen. Um, Nejdříve otestujeme hlasovací zařízení. Bylo mi řečeno, že SND tady je jeden navíc. stále o jednoho víc, nebo je to problém s tím zařízením? to v pořádku, takže všichni hlasovali. Tím končím hlasování. návrh 27, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Eh, kompromis. Tři, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 4. Kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 46, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 5, pro, proti, přijato. Návrh 48, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 50 pro, proti, zdrželi, přijato. 51 pro, to musíme ověřit. Um, hlasovali všichni. Je to zamítnuto. Návrh 53. Kde je pro? Proti? Přijato. Návrh 54. Kde je pro? Proti? Drželi přijato. Návrh 55. Kde je pro? proti, přijato 56 pro, proti, žděli zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi přijato. 60 pro, proti, zdrželi, přijato. 61 pro, proti, zdrželi, přijato. 62 pro, proti, zdrželi, přijato. 63 pro, proti, přijato. 64 pro, proti, přijato. Kompromis 6 pro, proti, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, drželi přijato. 68, kdo je pro, proti, zdrželi. To ověříme. Otevírám hlasování. osm končím hlasování. Přijato. 19 proti 11. Kompromis 8, kde pro? Proti. Drželi přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 84b. Pro, proti, zdrželi to ověříme. 84b. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 13. Jde pro. Proti. Přijato. Kompromis 14. Pro. Proti. Drželi. Přijato. návrh 99, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 15, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 16, kde je pro, proti, přijato. Kompromis 17, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 109, pro, proti, to ověříme. Návrh 109. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Kompromis 18 jde pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 19. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 122. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20. Pro? Proti? Zdrželi se? Přejato. 125. Pro? Sto dvacet pětka.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 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 134 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 143 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 140. Takže ne, 150. Opravuje se pan předsedající, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 160, pro, proti, zdrželi se, přijato. 162, pro, proti, zdrželi se, přijato. 163, pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 164 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 165 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 166 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 167 pro? proti, zdrželi se, přijato. 168 pro, proti, zdrželi se, přijato. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 170 pro, proti, toto musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 26 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 27. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 28. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se, přijato. 183 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 194 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 200 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 203 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 204 pro, proti, zdrželi se, přijato. 206 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 210b pro, proti, zdrželi se, přijato. 212 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 214. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 52. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 215. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 216. Pro? Proti? Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 37. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 38. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 221 pro, proti, zdrželi se, přijato. 222 pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jednička. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 39. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 40 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 41. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní to bude úvodní ustanovení EB. Bude to odstavec 1, ekon návrh 1a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ekon 1b. Pro? Omlouvám se, říká pan předsedající. Ekon 2a. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ekon 10a pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 13 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ekon 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. No a nyní budeme hlasovat o textu v pozměněné formě, budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže blahopřejeme. Blahopřejeme eh, panu Kormánovi, panu zpravodaji. A děkujeme. There are uh, under points four, five, and six. U bodů 4, 5 a 6, což jsou transfery z oddílu 3, z ostatních oddílů a v oblasti nemovitostí, nejsou obdrženy žádné žádosti, takže jsme u konce hlasování. No, no, na fisku na Then point seven on the... Potom bod 7, politika nemovitostí. Tady nemáme žádné obdržené informace. And now we continue with point uh, eight. Takže pokračujeme bodem 8, což je odhad příjmu a výdajů na rozpočtový rok 2021, oddíl 1. A dávám slovo panu zpravodaji, což je pan Olivier Chastel, který nám představí svůj návrh zprávy k odhadu příjmu a výdajů eh, parlamentu na rok 2021. Pane Šastele, prosím. Merci, monsieur le président. Euh, ce projet de rapport... Euh, Děkuji, pane předsedo. Tento ehm, návrh zprávy, hm, když se vzpomínáte na dvě slyšení, ehm, mě se týkalo generálně temníka a druhého hm, příslušného hm, místo předsedy a generálního ředitele. V roce 2021 také víte, že mm, jednání stále probíhají a že je tady stále nejistota týkající se úrovně financování nové části 7 týkající se financování um, evropské administrativa. Ať se jedná o um, mm, držitelnou mobilitu nebo zelené uh, na opatření, stejně tak eh, veškerý personál našeho parlamentu. Abych připomněl, eh, stávající výdaje na roky 2001 mm, eh, byly 2 miliardy 110 miliard, 3,52 To znamená, mm, ne, mm, Částečně to navýšení souvisí s závisky eh, zákonnými nebo kontraktními eh, kon, eh, smluvními závazky. Na období v letech 18 a 19 to znamenalo navýšení o 2,30 2,48 a 2,68 po každé ve srovnání s předchozím rokem. Um, Mm, jak eh, uvedl generální temník pro rok 2021 a mm, tam je to nad tím eh, obvyklým eh, navýšením souvislosti s indexací. Musíme být ehm, koherentní, reální, respektovat princip transparentnosti, správného finančního řízení, které ukazuje priority našeho parlamentu, tak jak byly definovány během slyšení. A proto bude důležité eh, analyzovat jednotlivé rozpočtové ložky, které nám umožní eh, dosáhnout těchto dvou cílů. Je tady eh, celá řada priorit, které se týkají finančních důsledků Brexitu, že snížení počtu členů parlamentu i počtu asistentů se konkrétně promítne do našeho rozpočtu, i když je pravda, že když eh, ty úspory byly integrovány do rozpočtu 2020, tak v roce 2021 nebude pokračovat ta tendence směrem dolů. Je také překvapivé, že některé rozpočtové linky, například náklady na přesuny parlamentních asistentů, se nesnížily eh, mezi lety 18 a 21. Myslím, že bylo, by byla odůvodněná podrobná analýza, proč eh, nebyly úspory z vystoupení, Eh, Velké Británie. To by asi si zasloužilo diskuzi. Další věc, zelené opatření a udržitelná mobilita. Chci podpořit rozhodnutí Běra parlamentu, když stanovil nové ekologické ambiciozní cíle pro legislativu, jako je snižování spotřeby papíru, nerecyklovaného odpadu, vody a nebo um, potravinového odpadu. A Tady také navrhuji určité doplnění. Par, myslím, že parlament by mohl rozšířit například novou politiku eh, parkování, která je tady v centrální budově, společně s eh, dalšími budovami mm, s cílem využívat elektrická eh, vozidla, dále Mm, letecká doprava eh, měla respektovat, eh, měla omezovat, aby bylo eh, respektováno tyto cíle, například by se měly využívat telekonference, dále by se měly sdílet takzvané kantýny, aby se, se týče používání nákladních vozů pro přesuny do Štrasburku. Ta výzva mládeži protože pokud je něco důležité, tak je to politika, která se týká mládeže. E, to je, e, jsou ta setkání s mladými mm, v období, které předchází a v následném období, kdy má proběhnout celá série interaktivních setkání a e, by být možnost tady proplácet Eh, náklady těch mladých, které se eh, tam přihlásí. Také eh, politika nemovitostí, ten, konkrétně ten debakl, který si pamatujete, je takzvané ramasáž, co se týče probíhajících ne- mm, projektů nemovitostí a zamyslet se nad po- politikou nemovitostí a způsobu financování investic, které souvisí s tím. Je tady vždy velká nejistota, co se týče budovy tady v Bruselu Paul Henry Spák, kdy se očekávají výsledky, abychom mohli rozhodnout o, mm, o odhadovaných nákladech provozu. Také je tady eh, určitý počet mm, cíl, a tady to není poprvé, co o tom mluvíme, eh, hledání technického řešení, eh, aby mm, eh, Evropský parlament mohl zajistit poslancům právo hlasovat během dovolené, třeba mateřské nebo nemocenské. A také je v té zprávě měn mm, boj proti harassmentu morálnímu, sexuálnímu. Eh, aby, eh, že mm, dobré vždy využívat nových procedur, které zavedl Evropský parlament, jak by se mohly ještě více adaptovat na mm, fungování našeho parlamentu. Já chci připomenout dvě témata. Jednak komunikaci a informatiku. Co se týče komunikaci, tak během slyšení jsme slyšeli mnoho nových nápadů, aby parlament měl lépe komunikovat. Já chci zmínit například um, Centrum Evropa, všechny hlavní města, tak 2021, to taková ve výkladní skříni Evropského parlamentu. Pak je tady studie dopadů Mm, na eh, rok 2021 je nutné, abychom si udělali představu, mm, zde má smysl vytvářet eh, mobilní instalace parlamentária, eh, tedy různé možnosti, aby to bylo efektivní, aby to nebylo příliš nákladné. Poslední věc, vlastně komunikace, diplomatická reprezentace Evropského parlamentu mimo Unii. Tady by bylo dobré ukázat přidanou hodnotu této, tohoto zastoupení v Washingtonu a v dalších oblastech, tam, kde se to e, předpokládalo. A abych ukončil tedy informatika, Informační bezpečnost musí zůstat prioritou. Um, um, tady se předpokládá pět uh, linek a navýšení 20 milionů, což asi vyvolává určité zamyšlení, bylo vysvětleno. Uh, Eh, využívání hybridního zařízení, které nahradí jiná zařízení a zvýší ekonomiku i úspory, aby jsem viděl tedy demonstrace těchto úspor, ale zůstávám skeptický, co se týče eh, tohoto naříze, toho vývoje zařízení, které by automaticky překládalo a tlumočilo. Tady budeme potřebovat finanční analýzu všech těchto projektů. Mm, takže já vám jsem připraven na vaše otázky. Doufám, že budeme pokračovat v následujících týdnech. Ehm, mm, jak víte, tak pozměňovací návrhy musí být podány 11.3. v 13 hodin. Děkuji, paní Vincich. Děkuji vám, pane zpravodaji, za zprávu. Já souhlasím s mnohým z toho, co jste říkal, ale stále mě mrzí, že neznáme všechny odpovědi na své otázky. Už připravujeme pozměňovací návrhy na příští týden a myslím si, že bude hodně o čem diskutovat. Děkuji. Pan Uzakos. Děkuji moc krát panu zpravodaji za vyváženou zprávu. Já si ale myslím, že to máme určité problémy, jak politické, tak finanční, ohledně rozpočtu Evropského parlamentu. Z té politické rovině nejsem si jistý, jestli si můžeme dovolit navýšit financování Evropského parlamentu víc, než je průměr v předchozích letech. Došlo k Brexitu, máme problém přesvědčovat ostatní země, aby zůstali v Evropě a aby se hlásili k evropským hodnotám. A to nejhorší, co můžeme udělat, je zvýšit rozpočet Evropského parlamentu z finančního hlediska bych chtěl také zmínit, že nemáme víceletý finanční rámec, což znamená, že jakékoliv velké nákladné projekty by měly být analyzovány mnohem důkladněji než jindy. A jakožto zpravodaj socialistů a demokratů pro budovy bych, chtěl, budovy bych chtěl zmínit budovu PHS a její plány. Vůbec by mě zajímalo více plánování, protože máme tu 7 milionů euro na tuto budovu v příštím roce a potom máme další miliony na další roky, ať už jsou to nové budovy nebo něco jiného. Takže lepší plánování na příštích 7 let ohledně budov by bylo nesmírně užitečné. A také většinou nevyužité peníze z ostatních rozpočtových položek jdou právě na financování budov, ale i tady bychom rádi viděli více transparentnosti a plánování. Potom další eh, příklad Europe Experience, tam je velký nárůst financí. Je opravdu potřeba si uvědomovat ten rozdíl mezi údržbou a novými projekty a bylo by dobré vědět, v jakém pořadí se budou otevírat centra v evropských hlavních městech do roku 2024. Takže chce to nějaký vyvážený plán mezi severem a jihem, východem a západem, abychom přinesli evropskou zkušenost všem našim občanům. Potom umělá inteligence. Já miluju technologie a nevím, jestli v příštích pěti až deseti letech budeme moci poskytovat technologicky zdařilé překlady nejenom mezi angličtinou a francouzštinou, ale například mezi litevštinou a chorvačtinou. Tady je otázka, jestli má cenu investovat velké sumy peněz bez kontroly toho, jak tyto technologie pokročují. Každopádně děkuji za návrh zprávy a děkuji za to, že jste zahrnul mnoho bodů, které leží na srdci sociálním demokratům. Děkuji. Někdo z ID? Ne? Tady eh, paní z ID, která se připravila, tu dnes není. Mně u této zprávy, která mi připadá velice dobře, napad, která mi připadá velice dobrá, napadá, že nemůžeme hovořit o úsporném rozpočtu, protože ten nárůst nákladů je o 3,52 a e, při inflaci, která je nižší než 2%, je e, nemožné nějak rozumně odůvodnit, že ten rozpočet je úsporný, což považuji za největší problém toho rozpočtu. Musíme se ještě hodně snažit, aby ten rozpočet byl skutečně úsporný, zejména vzhledem ke skutečnosti, že je nás o více než 40 méně, že nový parlament je o 40 poslanců menší. Takže tolik jsem toho chtěl říci. Děkuji, někdo ze zelených? Ne. ECR, pan Žonca. Ano. Mm, to, co nám přednesl pan zpravodaj, je samozřejmě velice zajímavé. E, jsou tam věci, které se týkaly i některých našich předešlých diskusí, ovšem je ještě mnoho neznámých, pokud jde o celkovou diskuzi týkající se roku 2021. My VKR e si myslíme, že tento rozpočet by měl být především realistickým, zaměřit se na reálné problémy, účinný, efektivní a zároveň očekáváme podobně jako všichni poslanci i jako celý parlament, že to podpoří i velice kvalitní administrativu, čili v tomto ohledu nebudeme chtít škrtat já si myslím ale, že je důležité, abychom ocenili a zhodnotili priority, to znamená, kterým směrem budeme následovat, protože samozřejmě, že když máte ten nejlepší vítr v plachtách, pokud nevíte, kam plujete, tak vám to stejně nepomůže. Musíme být spojeni s reálnou situací a reálnými problémy, které se budou týkat roku 2001. 2021. Děkujeme. Děkuji. Jaký další poslanec si chce vzít slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem diskutoval tady s kolegou předtím, než jsem si vzal slovo, ale chtěl bych zdůraznit dvě věci. A ty jsou podle mě zásadní a už jsem je zdůrazňoval v předchozích diskuzích. Za prvé je to otázka komunikace, tu zdůrazňuje i zpravodaj. Domnívám se, že musíme zlepšit komunikaci a v tomto ohledu samozřejmě musíme lépe komunikovat ve svých volebních obvodech. Někde eh, je eh, volebním obvodem celá země, ale to je jedno. Zkrátka eh, je potřeba oslovovat evropskou diasporu. Čím dál více evropských občanů se přesouvá z jedné země do druhé a hlasují v evropských volbách tam, kde žijí, ale také u sebe doma. Například v minulých evropských volbách miliony Evropanů u nás v Rumunsku hlasovali eh, pro rumunské kandidáty, přestože žili v jiné zemi. A já si myslím, že s tím bychom měli něco dělat a alokovat dostatek zdrojů eh, pro Evropský parlament eh, a jeho kanceláře v členských státech, aby komunikoval zejména s touto novou kategorií občanů kteří mají rádi Evropu, podporují ji a chodí k evropským volbám, takže s tím bychom měli něco udělat, když už je řeč o nových nástrojích a o IT a komunikaci. Potom druhá věc, kterou je potřeba zdůraznit, je potřeba více transparentnosti výdajů Evropského parlamentu. Tady mám na mysli dodavatele, smluvní partnery a tak dále. Protože když budeme transparentnější, lidé v nás budou více věřit, A pokud jde o diskuze o v příštím víceletém finančním rámci, tak musíme jít příkladem. Pokud se nám to podaří, tak možná přesvědčíme členské státy, aby přispívali do evropského rozpočtu více. Děkuji. Děkuji, paní Keller. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Ráda bych poděkovala našemu zpravodaji, panu Olivieru Šastelovi, za velice kvalitní, důležitou práci, kterou odvedl. A podporuji to, čeho se obává i on, pokud jde o tento konkrétní rozpočet. Já myslím, že všechny tyto věci bychom měli všichni zvážit, protože samozřejmě poskytujeme služby, které od nás očekávají naši občané a právě proto tomu by měl odpovídat i rozpočet. Pokud jde o konkrétní věci, otázka budov, nemovitostí jednotlivé prvky, články, o kterých se zmínil kolega, analýza, pokud je o 18 a 25 až 25, tyto body této zprávy. Pokud jde o důležitost 19, to bych ráda zdůraznila, to znamená údržba našich budov, nemovitosti, tak aby zůstaly v kvalitním stavu. Tam nás čeká ještě hodně práce, protože to je v podstatě v rámci jedné položky, jsou tam různé práce, které se týkají údržby. A pan kolega podobně předřečník, i já bych ráda zdůraznila to plánování víceletého charakteru ohledně těchto prací, tak abychom lepším způsobem zvládli celou tuto problematiku. Možná, pane předsedo, by to mohl být i další bod, o kterém budeme hovořit na jednotlivých schůzích, protože ano, možná v konkrétním okamžiku bychom mohli mít takovou konkrétnější, strukturovanější prezentaci těchto důležitých částek, které se týkají rekonstrukce budovy PHS, SPAC, tam máme málo informací, to je pravda, protože zatím ještě nemáme ty informace, které by náš výbor měl mít k dispozici. Děkuji. Děkuji, pan Fernández, děkuji za slovo, pane předsedající. Rád bych rovněž poděkoval panu zpravodaji za skvěle odvedenou práci. Je to práce, která je zásadní i do budoucna a já doufám, že Evropský parlament Eh, se shodne v této problematice, u těch klíčových bodů, protože my nepotřebujeme diskutovat každý rok stejné věci. Souhlasit eh, u jednoho bodu jeden eh, v jednom roce a poté to bude jiný kompromisní návrh, který se toho bude týkat podobného bodu. Čili je to takový nedostatek určité koherence. Máme přece jiné důležité věci pokud jde o administrativu, naši občany samozřejmě nejví, pokud jde o, tu, o to financování všech těch eh, eh, institucí, že je to méně než 7% celého rozpočtu. Oni si myslí, že je to mnohem více. A Evropský parlament právě spadá do této skupiny, to znamená do těch, do těch 7%. Víte, my musíme být realističtí, takové potřebné minimum v tomto ohledu, protože je velice jednoduché být populistou nebylo by to až tak pozitivní. Například parlamentárium. Možná si pamatujete, jak to bylo nesmírně obtížné, abychom tam měli internet, Wi-Fi. Například v parlamentu ve Štrasburku. A kdybychom nyní mm, řekli, že tam Wi-Fi nebude, co to bude znamenat? Nebo Dům evropské historie i tam byly obrovské problémy a v současné době si lidi myslí, že je to pozitivní záležitost, potřebujeme samozřejmě tlumočení, potřebujeme překlady, to všechno stojí finanční prostředky, ovšem my potřebujeme kvalitní Eh, administrátory, kvalitní spolupracovníky a to všechno stojí nějaké částky. Čili když nebudeme mít to potřebné minimum, tak potom to bude právě stát příliš mnoho naše daňové poplatníky. My přece nefungujeme stejně ve, v celé Evropské unii. Parlamenty fungují i jiným způsobem, ovšem my připravujeme legislativu a naším cílem by mělo mít eh, právě tu určitou excelentnost v oblasti legislativy. Musíme mít společné cíle v tomto ohledu, které chceme dosáhnout, ano, samozřejmě nemovitosti, budovy a tak dále. Jistě, i to stojí finanční prostředky tradiční otázky pro populisty. Občas tomu věnujeme více času než samotnému rozpočtu. To je část 3 rozpočtu a já jsem přesvědčen o tom, že to musíme udělat, musíme dosáhnout dohody pro stanovení těchto částek kompromisů mezi jednotlivými politickými frakcemi, alespoň těmi proevropskými, tak aby se vedly tyto diskuze v současné době a abychom nemuseli to nějak měnit a opakovat a měnit legislativu kvůli tomu do budoucna. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předsedající. Někdo další se hlásí? Pokud tomu tak není, tak poprosíme pana zpravodaje o závěrečné slovo. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Velice stručně. Nejprve bych rád poděkoval všem kolegům, kolegyním za jejich připomínky, návrhy, poznámky. Samozřejmě všechno vezmu v potaz. My, myslím, že dokonce pozítří budeme mít společnou schůzi stínový zpravodaj, bude taková první diskuze, jednak návrhu zprávy, ale zároveň, pokud jde o celkové částky rozpočtové, i možná některé eventuální škrty, protože naše návrhy samozřejmě musí být předmětem dohody, kterou musíme mít jednak sběrem, bude to v rámci dohadovacího řízení 19. a 23. 3. když jsou tyto schůzky naplánovány pod této, až bude technické tyto připomínky zaintegrovány do, naše, do naší zprávy a 31.3. by to měl schválit, doufám, jednak teda výbor pro rozpočet a i byro parlamentu a prvního čtvrtý by se mělo poté hlasovat ve Štrásborku. Zároveň bych na závěr pokud jde o tyto jednotlivé připomínky z vaší strany. Já samozřejmě jsem to pochopil, a rovněž si to myslím, že ano, to navýšení je globálně dobré a mělo by to být v podstatě tak průměrně, tak jak jsme to viděli v, mm, v minulých letech, například pro rok 2020. Tam bylo navýšení evropského rozpočtu pro Evropský parlament na 2,68%, což znamená, že je v podstatě méně, než navrhoval generální tajemník v předchozím roce. A myslím si, že tuto zásadu bychom měli zachovat, podívat se na jednotlivé položky rozpočtové, abychom byli efektivní, koherentní, pragmatičtí, protože pokud chceme, aby v budoucnosti samozřejmě po tomto našem úkolu, který nám přináleží, se dívali podobně i na rozpočet, který navrhuje komise nebo jiné instituce evropského mm, charakteru, tak samozřejmě musíme především, pokud teda máme nějakým způsobem hodnotit jejich návrhy o rozpočtu, tak musíme přistupovat velice odpovědně právě k našemu návrhu. A očekávám vaše pozměňovací návrhy do 11.3. Děkuji vám. Still already Pan Šastel už tak trochu naznačil, jaké jsou zásadní termíny. Já to ještě jednou zopakuju, aby to věděli všichni. Podávání pozměňovacích návrhů do 11. března, přijetí rozpočtu 30. března a hlasování v plénu na prvním nebo prvního nebo druhého dubna. A jdeme na poslední bod našeho pořadu jednání, což je bod 9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 tak tato dohoda je do jisté míry dohodou, eh, kterou eh, uzavřela eh, Evropská unie s republikou Seychely a týká se udržitelného rybolovu. Od roku 2007 je tato dohoda v platnosti a prováděcí protokol vstoupil v platnost v, v lednu 2014, ale v lednu 2020 vypršel. A e, Evropský e, parlament v rámci svých e, zahraničně politických akcí se zeměmi africko-karibsko-pacifického prostoru vedl vyjednávání o této nové dohodě, aby mohly rybí populace v těchto regionech být využívány co nejlépe. Důležité ale je také zohlednit, že, že musí být zachovávány demokratické principy a lidská důstojnost v této zemi. Je to důležitá priorita pro takovouto dohodu, protože Evropská unie klade zvláštní důraz na demokracii na Sejšelách. Chceme tedy rybářskou politiku, která by byla udržitelná a zodpovědně by zacházela s rybími zdroji. A za druhé by mělo také být dosaženo toho, že v oblasti rybolovu bude fungovat lepší spolupráce pod naším vedením. A domníváme se, že tato dohoda je pozitivní. Mnoho expertů k tomu vyjádřilo své stanovisko a ta stanoviska jsou pozitivní. Já si myslím, že v rámci eh, zahraničně politických akcí Evropské unie má Evropská unie povinnost tuto dohodu implementovat a Celkově eh, se tu počítá s 5,3 miliony eh, euro evropské finanční podpory. Důležité je ale následující. Nejprve touto dohodou eh, bude poprvé zřízen smíšený sbor, který bude dohlížet nad tím, nad, vykonávat dohled nad tímto protokolem. A za druhé, rozpočtový výbor tu má spolurozhodovací právo v Evropském parlamentu, což znamená, že dohoda mezi Evropskou unii a republikou Seychely eh, bude eh, potom projednávána a přijímána v Evropském parlamentu. Děkuji, já jenom velice rychle k eh, rozpočtu za výbor PEŠ eh, musím říci, že bychom měli dávat velký pozor na to, abychom nějakým způsobem eh, vyčíslovali eh, investice z tohoto fondu do místních flotil, protože podle francouzských informací tyto finance mají být dávány právě místním flotilám, ale měly by být využívány spíše pro evropské flotily. Například byl vybudován přístav, kam mohou pouze evropské flotily a měl by být přístupný i místním. A právě to by měl kontrolovat výbor PEŠ a zaručovat eh, efektivitu veškerého provozu. Takže my zelení chceme eh, toto zaručit. Je pro nás velice důležité, aby byla dohoda dodržena. Pak jsou tu ještě další eh, kontroverzní body, ale zejména jsem chtěl upozornit tady na toto. Děkuji vám. Ještě někdo? Dobře tak připomínám všem, že tohle je postup souhlasu, takže nebudou žádné pozměňovací návrhy a hlasovat se bude 18. března, což je také datum našeho příštího setkání 18. a 19. března v Bruselu a 30. března ve Štrasburku na mimořádném zasedání. Tím jsme u konce dnešní schůze. Děkuji a uvidíme se později.